Okay, friends, uh, then we start uh, with the point number seven. Takže začneme bodem 7 na pořadu jednání. A dám slovo eh, naší zpravodajce Marie Arena. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, velmi stručně. Návrh komise je zajímavý návrh ke kterému jsme předložili určité doplnění, jako například zahrnutí statistických údajů o kvalitě pracovních míst anebo posílení role Evropské unie ohledně cílu udržitelného rozvoje OSN, analýza pozitivních a negativních dopadů z globalizace na evropský trh, definice růstu a produktivity na jiných kritériích než pouze HDP, ale také zohlednění aspektu jako rovnost pohlaví v rámci rámci statistických programů. Dostala jsem na základě této zprávy určité pozměňovací návrhy, které jsem zorganizovala do čtyř kompromisů, a to zohlednění statistických údajů, eh, specifičnosti teritoriální a regi- regionální bázy, potom také demografický účinek a schopnost eh, odlidněných regionů sna garantovat eh, Eh, vzdělání a zaměstnatelnost eh, i přes nízkou, nízké zalitnění. A druhý kompromis zohlednění ve statistických údajích těch nejzranitelnějších osob, jako bezdomovců, osob se zdravotním postižením nebo etnických menšin. Třetí skupina kompromisu uplatnění doplňujících ukazatelů v oblasti nezaměstnanosti s dopady eh, plánů růstu a stability a zohlednění nebo zavedení ukazatelů propojujících konkurenceschopnost, produktivitu pracovních podmínek, podmínek zaměstnanosti a uplatňování ukazatelů v oblasti ekonomického vývoje a chudoby. Já si myslím, že v rámci těchto čtyř tém se nám podaří schromáždit většina pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. A myslím si, že se nám podaří uh, na tomto základě dosáhnout možnosti uspokojit a zodpovědět určité obavy skupin, které se vyjádřily v tomto smyslu. Děkuji. Eh, Děkuji vám. Teď dám slovo zpravodajům. Paní Lope Fontaně, prosím, máte slovo. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Já si myslím, že se rozhodně shodneme. První schůzi máme ve čtvrtek, pokud se nepletu, a v principu souhlasím s většinou pozměňovacích návrhů, které byly podány. Musím říci, že eh, až na pár detailů bychom se drželi hlavní linie návrhu komise, eh, který považuji za dobrý. statistický program eh, podporuje priority komise do roku 2020. Je to jedna věc, se kterou tak úplně nesouhlasím, a to je, začlenění 17 eh, rozvojových cílů OSN. Eh, ty jsou samozřejmě důležité, ale přesně nechápu, proč by měly být začleněny do tohoto programu. Kromě toho souhlasím s většinou toho, co zpravodajka říkala. Jsem si jistá, že se shodneme na obecných rysech návrhu. V určitých drobnostech se možná neschodneme, ale jinak si myslím, že eh, bude možná široká dohoda. Děkuji za ECR. Pan Gerike tady není a nikdo ho nezastupuje. Za ALDE pan Šambou tady není je tu někdo, kdo zastupuje pana Kalveta Šambona? Paní Harkin ne, pan Selimovič taky ne. V tom případě přejdeme ke GUE. Nikdo tu není z GUE. Zelení. Zastupujete někoho? Ne. Paní Ždanoka tu není. A tím se dostáváme k panu Martánovi. Ne, taky ne. To znamená, že máme čas si poslechnout komisi. Prosím, máte slovo. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Já e, pracuji jako ředitel v Eurostatu a velice rád e, pohovořím o pozměňovacích návrzích, které navrhuje paní Arena. E, moc krát jí děkuji za hezký přehled pozměňovacích návrhů. Chtěl bych ocenit eh, práci, kterou odvedla ona i stínoví zpravodajové a myslím si, že její eh, rezime těch čtyř bodů je velice jasné a užitečné. Eh, obecně Evropský parlament vždycky podporoval oficiální statistiky a zdůrazňoval potřebu evropských statistik, které by byly srovnatelnější a všeobecnější. Myslím si, že tato priorita nikdy nebyla zjevnější než v těch bouzlivých dobách, ve kterých žijeme, kdy objektivní fakta jsou spochybňována pomocí tzv. alternativních fakt. Rozšíření ESP eh, e a jeho prodloužení znamená, že nechceme eh, nijak měnit eh, statistický program z let 2013 až 17 nebo ho nějak restartovat, ale opravdu chceme, aby pokračovalo dobré fungování evropského statistického systému, eh, který musí odpovídat na čím dál vyšší poptávku zvláště v době, kdy členské státy škrtají v rozpočtech. Když se podíváme na ty čtyři body, o kterých hovořila zpravodajka, tak to jsou eh, územně specifické informace, otázky týkající se eh, skupin s postižením a tak dále pak tu máme indikátory zaměstnanosti a konečně e, produktivita a její navázání na další indikátory. E, to jsou všechno e, předměty, na kterých pracujeme, na kterých děláme pokroky. Některé jsou rozpracovanější než jiné a všechny z nich jsou samozřejmě navázané na tu podmínku, že potřebujeme samozřejmě nějaký právní nástroj, který by nám umožnil sbírat taková data ve členských státech. Komise je ochotná eh, se zabývat těmito prioritami a usilovat o statistickou produkci tak, jak ji máme dosud, tak, aby co nejlépe odpovídala politickým potřebám. Proto, jak jste viděli jistě v návrhu, se na, plánujeme určitý pokrok v eh, ambiciozních oblastech, ale musíme se zabývat také metodikou měření v těch prioritách, které máme. Jsme tedy připraveni diskutovat eh, se zpravodajkou do detailů eh, a také s vůdčím výborem, kterým je Ekon eh, a budeme se zabývat pozměňovacími návrhy, které jistě přijdou během vyjednávání. A to je z mé strany vše. Chtěl bych ukončit svůj krátký příspěvek. Děkuji. Pane Gerike, chcete něco říci jako štastínový zpravodaj? Ne, děkuji. V tom případě dám slovo Marii Arena opět. Začneme tedy pracovat na kompromisech, určitě se skontaktujeme s komisí, abychom se vzájemně dobře pochopili, tedy pochopili ty kompromisy a pozměňovací návrhy a samozřejmě budeme pracovat tak, abychom zahrnuli připomínky a obavy jednotlivých kolegů. Děkuji. Děkuji. Lhuta pro pozměňovací návrhy je tři, 30. února a e, e, přijetí ve výboru EMPL je plánováno na 22. března a hlasování v hlavním výboru 27. března. A teď se vrátíme k bodu číslo 5, což je zvyšování zapojení partnerů a zviditelňování výkonnosti eh, evropských strukturálních a investičních fondů. Já teď dám slovo zpravodaji, kterým je pan místopředseda Roland. Prosím. Merci, prezident. Děkuji, paní předsedkyně podporovat soudržnost a dynamizovat investice, to si myslím, že jsou dva důležité cíle strukturálních a investičních fondů Evropské unie. Také přispívají k provádění cílů strategie 2020 a musíme uznat, že i když některé cíle jsou už na dobré cestě směřující k realizaci, tak jiné, jako snižování počtu osob žijících pod Prahem chudoby, tak ty jsou ještě daleko od dosažení. To, co nás dnes, čím se dnes zabýváme ve výboru pro regionální rozvoj, se týká zejména dvou témat. Zapojení partnerů do provádění fondu a zlepšení přehlednosti těchto fondů a lepší informovanost občanů. To, co se nás více týká v našem výboru, je Evropský sociální fond a z tohoto důvodu jsem věnoval zvláštní pozornost tomuto fondu a přitom jsem dbal na to, aby návrh stanoviska se zabýval eh, pří průřezově dvěma otázkami. Otázka informovanosti je důležitá, protože příliš málo nebo příliš mnoho občanů vůbec neví o těchto fondech. Když se podíváme na statistiky, tak pouze třetina o nich slyšeli a vědí, že některé projekty jsou spolufinancovány Evropskou unii a toto musíme napravit. Je také důležité členským státům připomínat, že je nezbytné dodržovat cíle v oblasti komunikace a zdůraznit přidanou hodnotu v oblasti sociálního začlenění a zaměstnanosti. Bylo by relevantní přeskoumat nařízení 1303 z roku 2013, abychom lépe zohlednili specifičnost projektu Evropského sociálního fondu příklad, je pohodlnější uvádět spolufinancování Evropské unie pro budovu například, než pro nějaký proces vzdělávání nebo začlenování. Pokud chceme přispět k zapojení partnerů, tak musíme snižovat náklady a administrativní zátěž. To je věc, která více stěžuje zapojení malých a středních podniků a také jejich schopnost přispívat k vytváření pracovních míst. Komise by se mohla zabývat eh, tripartitním jednáním, které lépe zohledňuje názory sociálních partnerů, což více přispívá ke zvyšování efektivnosti. A konečně, i když to existuje, tak vyzývám členské státy, aby věnovali dostatečné zdroje z Evropského sociálního fondu k posílení schopnosti orgánů a veřejných aktérů a so, zapojení sociálních partnerů. Takže očekávám vaše příspěvky a názory. Děkuji. Thank you. Then I give the floor to Madame Gentile. Děkuji a dávám slovo paní Gentile. Prosím. Děkuji. Já jsem poslech, poslouchala s velkou pozorností prezentaci kolegy zpravodaje. A co se týká fondu, tak souhlasím s tím přístupem, tak jak je zde nastíněn. Občané Evropské unie musí být lépe informováni o všem, co vlastně Evropská unie nabízí, jaké různé příležitosti a co, jaké finanční prostředky. Musí mít možnost využívat všech těchto příležitostí. Hovořím zejména o zaměstnanosti, o dobrých, důstojných pracovních místech, kvalitních. Je nutné se opírat o síť malých a středních podniků, které vytvářejí velký počet pracovních míst. Dokazují to čísla, protože e, tyto firmy jsou skutečně inkubátorem nových pracovních míst. Takže e, to by mohlo být důležitým ukazatelem pozitivních dopadů Eh, politiky soudržnosti, jak tedy dopady na malé a střední podniky a proč by se to nemohlo stát nástrojem, který by umožnil hodnotit, do jaké míry a jakým způsobem se dostávají informace a sdělení k občanům, tak aby stimulovali jednotlivé partnery k, účastnění, k účasti na těchto programech. Je pravda, že bude potřeba zjednodušit pravidla a, ce, a celou architekturu strukturálních fondů. To je nespochybnitelné. Také je pravda, že bude potřeba zlepšit eh, kontroly eh, na první a na druhé úrovni. A na lokální úrovni hodně slyšíme nebo hodně, eh, jsme svědky často této žádosti o zjednodušení, ke které se připojují určité výzvy k zavedení opatření na veřejné úrovni a na místní úrovni tedy. Takže pokud jde o vztahy s eh, příslušnými orgány členských států, tak zde musíme být velice obezřetní, zejména pokud se týká Evropského sociálního fondu. Na závěr bych řekla, je potřeba lépe komunikovat o Evropském sociálním fondu. Občané musí být lépe informováni, mám na mysli zejména eh, ty nejzranitelnější skupiny občanů, mám na mysli ty všechny, které potřebují lepší sociální začlenění a zejména odbor, zejména začlenění do pracovního trhu. Takže myslím si, že bychom můžeme udělat dobrou práci, zlepšit informovanost, také zlepšit propojení mezi jednotlivými fondy tak, aby to umožnilo daleko efektivnější a mm, lepší, důslednější využívání Evropského sociálního fondu k politikám pro podpoře zaměstnanců. Eh, Děkuji. A nyní dostane slovo paní Trevezius, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Především chci poděkovat navrhovatelům za tento návrh stanoviska. Myslím, že jde o dobrý výchozí text. K těm hlavním problémům, který se tady vrací, je kapacita regionu a partnerům využívat a dostat se k e, prostředkům z Evropské unie. Důležité je investovat do technické kapacity e, na identifikaci, e, použití a zprávu fondů Evropské unie, tedy peněz Evropské unie. Podstatné je, e, e, co tady zaznělo v tomto stanovisku, a to je administrativní zátěž. Plně souhlasím s tím, že administrativní zátěž e, se musí odbourávat, ale neměli bychom to přehnat tak, aby tam neměli dostatečnou kontrolu a dostatek auditu. Tady je třeba najít vhodnou rovnováhu. Chtěla bych také zdůraznit eh, tu přidanou hodnotu Evropské unie. Je třeba zajistit to, aby všechny strukturální investiční fondy EU byly použity tak, aby podpořily práci, která se už uskutečnila v českých zemích. Naše skupina má několik priorit. Za prvé, evropské eh, prostředky by neměly eh, dotovat národní přístupy, ale měly by být čímsi navíc pro mladé lidi. Eh, měly by se doplňovat s národními programy podle toho, jak si to rozhodnou české země. Za druhé, programy Eh, financované EU musí být dostatečně flexibilní, tak aby členské země mohly implementovat individualizované podporu a zajistili to, aby tyto fondy byly použity tam, kde jich nejvíce zapotřebí, aniž eh, by eh, to bylo na úkor auditu a kontrol. A za třetí, budoucí vyhodnocování evropské komise by se mělo zaměřovat nejenom na náklady, počty eh, účastníků a tak dále, ale měly by tam také být prioritou eh, chápání toho, eh, jaká je úspěšnost těchto kroků. Chtěla bych poděkovat navrhovatelům, navrhovateli za tuto práci a jistě předložím několik pozměňovacích návrhů. Děkuji. A teď za Alde pan Sarimovič, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu zpravodaji za kvalitní stanovisko. Myslím si, že toto je skutečně dobré východisko. Já jsem de facto to, co dostal na starost eh, teprve dnes, takže nebudu chtít tady eh, formulovat dnes eh, svá stanoviska, ale spíše po prostudování později podám pozměňovací návrhy. Jsem si jistý, že několik pozměňovacích návrhů ve věcech, které jsou pro nás důležité, jistě vznikne. Děkuji. Paní González Peňas zde není, eh, Goe tady nezastupuje nikdo jiný, takže tady Renke za zelené, prosím. Eh, děkuji, paní předsedkyně, také děkuji eh, za toto stanovisko, které je dobrým východiskem. Chtěl bych zdůraznit dva body, které se zde dostatečně neprojevily. Jedna věc je to, že během přípravy projektu Eh, bývá trošku potíže eh, s financováním, protože eh, často tedy ty evropské peníze netvoří většinu prostředků. A nicméně v té přípravné fázi, když se to jde o studie, audity, strukturální projekty a tak dále, tak tam do toho vstupuje evropské financování a myslím, že to bychom zde měli reflektovat silněji, poněvadž to, eh, jak si podívat se časem přidají další fondy a to znamená, že ten význam evropských fondů poněkud zaniká ve vnímání, čili eh, měli bychom tedy eh, i zdůrazňovat tu evropskou účast. A druhá věc, to je otázka principu partnerství. Nebylo to tady explicitně řečeno, ale jestliže zde máme občanskou společnost a také regionální a místní projekty, tak tady se to může synergicky násobit. A protože tady často eh, bývá propojení v lokálním a regionálním měřítku, takže je třeba, abychom také měli přehled o těchto dalších organizacích a lidech, kteří mohou skutečně eh, jakoby propagovat eh, tu skutečnost, eh, že Evropská unie se také finančně účastní těchto projektů. Takže já děkuji zatím a těším se na další debaty s panem zpravodajem. Děkuji FDD. Ano, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Politika soudržnosti je pro členské země zásadním instrumentem. Pokud eh, je tady samozřejmě řádně implementován. A my bychom eh, toto neměli omezovat a nějak do toho příliš zasahovat, eh, jak to vidíme v tom návrhu Omnibus. Eh, politiky jako ESF, to by skutečně mělo mít eh, jasný eh, dopad na občany, na jejich zaměstnatelnost, na kvalitu života a to zejména v těch znevýhodněných regionech. Prostě všude tam by, se mělo, to by to mělo fungovat lépe a účinněji. A důležité je, aby vše bylo řádně řízeno a zejména je třeba zjednodušovat eh, postupy pro využívání těchto fondů. Samozřejmě aniž by to bylo na úkor kontrol, které zabrání podvodům. Je třeba zajistit to, aby eh, byli lidé zapojeni a aby nedocházelo ke střetům zájmů. Když se něco doslýcháme o fondech soudržnosti, tak obvykle to v souvislosti s velkými eh, prostředky eh, peněz a mm, často tedy se o tom bavíme v souvislosti s podvody. Je tedy důležité, aby eh, byly transparentnější ty výzvy a musíme eh, se také soustředovat na všechna možná média, včetně sociálních médií a prostě všechny zdroje eh, informací, které, ke kterým se můžeme dostat. A samozřejmě, že je třeba informovat o výsledcích a posilovat důvěru. Zároveň je ovšem třeba také eh, informovat o tom, co se nepovedlo, aby se to příště udělalo lépe. Děkuji, eh, paní Damato. A teď ještě dám slovo panu Matánovi. Prosím. Děkuji. Co se týká zapojení partnerů, přehlednosti provádění strukturálních fondů a evropských investic, tak návrh stanoviska zpravodaje je pro nás, nebo je nám těžké ho podpořit. Pan Roland zde říká, že Evropané neznají dostatečně projekty spolufinancované Evropskou unii a žádá tedy, komisi, aby prováděla více kontrol, aby se ujišťovala, že příjemci zveřejňují veškeré potřebné informace. Dále požaduje více evropské propagace nebo tak aby se ukázala evropská přidaná hodnota, zejména projektů v oblasti vytváření pracovních míst a sociálního začlenění. Tento návrh stanoviska také zohledňuje určitý protichudný návrh rozprav ohledně politik soudržnosti a požaduje na jedné straně více kontrol a více povinností pro příjemce a na druhé straně navrhuje, aby administrativní zátěž pro orgány a příjemce byla snížena tak, aby se zajistilo, a to je logické, lepší využívání fondu. Nicméně tento návrh stanoviska pana Rolena obsahuje některé pozitivní body. Oceňujeme, že zpravodaj chce, aby administrativní zátěž pro malé střední podniky se snížila, ale a na závěr bych chtěl říci, že to nezakrývá vaše skutečné záměry, zejména zvýšení úrovně evropské propagandy, která by měla přesvědčovat, že Evropská unie je krásná a dobrá a že investuje peníze do našich zemí, aby zlepšovala kvalitu života našich spoluobčanů. Ale, pane zpravodají, Zdá se, že jste zapomněl nebo opomíjíte vysvětlit, že to nejsou peníze Evropské unie, ale že to jsou peníze daňových poplatníků z jednotlivých členských států, ale zejména těch, kteří jsou čistými plátci, jako je Francie, téměř ve výši 9 miliard euro. Takže francouzi pouze získávají to, co zaplatili Evropské unii, takže to nejsou peníze Evropské unie, které jaksi padají někde z nebe, jak nám chcete jaksi naznačit. Děkuji. Thank you. Děkuji. Pan Salvaj z komise přeje si, prosím, eh, odpovědět na několik eh, otázek? Prosím, máte slovo. No? Yeah. <laughs> Thanks to, for giving me the floor. Děkuji vám, děkuji vám za slovo. Já jsem pan Sava, já pracuji v eh, DG Regio uh, úsek komunikace. Především eh, chci tady zpravodaji a panu Obudovi poděkovat za tento návrh. Je to, přichází to v pravý čas, Eh, je to závažné téma a komise to vítá, poněvadž eh, jakýkoliv krok, který zajistí lepší informovanost, transparentnost a eh, více komunikace o projektech, které spolufinancuje Evropská unie, a hlavně jaký mají dopad tyto projekty, tak to je vše vítané. Jak víte, je to vše v režimu sdíleného řízení takže ta komunikace, ta se, ta se tedy odehrává v různých krocích, jsou tam zapojeni různí aktéři v institucích, včetně tedy eh, regionální a místní eh, úroveň a přímo tedy ti realizátoři projektu jsou také tady to součástí, čili tady eh, je celý tento systém. Jenom abych stručně řekl, jaká je naše úloha na úrovni komise. Především chceme eh, podpořit spolupráci s regionálními a lokálními médii. Toto je důležité. To je vlastně eh, cesta, jak eh, se dostat do povědomí všech občanů různě po Evropě. Za druhé se snažíme posílit vazby na ty regionální a řídící orgány eh, v rámci komunikační kampaně. A samozřejmě eh, kampaň to je eh, naše metodika. My jsme měli tedy takovou kampaň loni a v jejím rámci jsme žádali tedy ty, kteří realizují projekty, aby je otevřeli občanům. A v letošním roce Eh, chystáme ještě větší kampaň a ještě větší akci, poněvadž jsme v roce 60. výročí Evropské unie, že evropský taky těch fondů, takže budeme chtít eh, se ponořit do kampaní ještě hlouběji. No a poslední věc, eh, chtěli bychom také trošku změnit tón naší komunikace. Občas se nám vytýká, že jsme příliš institucionální, takže eh, chceme být emocionálnější. To je tedy takto k tomu je přistupovat komise. Ale relevantní je tedy zejména to, a to je zkušenost z rozhovoru s mnohými poslanci v Evropském parlamentu, a tady skutečně jde o to, abychom podpořili a posílili vazbu v té síti mezi různými úrovněmi, eh, tak abychom eh, tedy lépe komunikovali, čeho dosahujeme pomocí Evropských investičních fondů. A ještě poslední eh, věc pro informaci. Tady ten eurobarometr, máme zatím tedy z roku 2015 poslední údaje, ale v květnu 2017 budou nové, tak tam si to budeme moci porovnat. Děkuji vám. A nyní eh, pan Žoda. Děkuji. Já bych chtěl nejprve poděkovat za jednotlivé příspěvky. Domnívám se, že podle toho, co jsem slyšel, tak nebudou velké problémy, aby se nám podařilo vytvořit kompromisy, které budou relevantní. Víme, že jsou zde určitá klíčová slova, zaměstnanost, malé a střední podniky, které se zde opakovaly, také zdůraznění nutnosti hodnocení politik a větší transparentnosti nebo informovanosti o těchto politikách a jejich dopadech, otázka zjednodušení, aniž bychom eh, povolili v kontrolách to by mělo být ruku v ruce, dále informovanost o nadhodnotě nebo přidané hodnotě, zejména těch podpor Evropské unie a potom jedna věc, která se mi zdá důležitá, která zde nebyla dostatečně zdůrazňována v tom textu, který navrhuji, to je účast a nebo zvýšení účasti a zapojení místních aktérů a vytváření partnerství, protože partnerství to je skutečně to jádro pro ten úhelný kamen té schopnosti provádění, využívání, ale také informovanosti a komunikace. Takže jsem přesvědčen, že se nám podaří odvést dobrou práci, která bude moci být skutečným přínosem. Děkuji. Thank you. Uh, the time to... Děkuji vám. Teď k harmonogramu pro pozměňovací návrhy. Deadline je 9. března přijetí ve výboru EMPL 2. až 3. května a hlasování v hlavním výboru 29. až 30. května. Děkuji vám a teď k bodu 6. Normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu. Tento bod je odložen až na 28. února odpoledne což znamená, že můžeme přejít rovnou k bodu 8. Je skvělé, že už jste tady. Minule paní Sedlaček, která je ředitelkou Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, což je jedna z našich nejdůležitějších agentur. Minule tedy navštívila eh, náš výbor před několika měsíci. Ale měli jsme nesmírně málo času a museli jsme to poněkud uspěchat a já jsem ráda, že jste znovu tady. a já vám okamžitě dám slovo pro vaši prezentaci. Takže prosím, jsme rádi, že jste tu a máte slovo. Děkuji moc krát, děkuji za pozvání. Já eh, mohu s radostí prezentovat pracovní program na rok 2016 a to, co v uplynulém roce eh, bylo vykonáno. A zmíním se také o hlavních prioritách na léta 2017 a 2018. Patrně víte, že EU e, OŠA e, přispívá k e, řešení hlavních problémů v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci. Jaké výzvy, jaké problémy tím myslíme? Je to samozřejmě stárnutí evropské populace a potřeba zajistit aktivní a zdravé stárnutí eh, pracovníků. Dále je to potřeba koordinovat národní strategie bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměřením na implementaci a vymáhání. Eh, potom eh, je důležité moci se opírat o srovnatelná statistická data napříč členskými státy, Potom je zapotřebí usnadnit naplňování eh, nařízení o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména se zaměřením na mikropodniky a malé a střední podniky. Eh, důležité je dále nakládat s nebezpečnými látkami na pracovišti za eh, dodržování určitých opatření, prevence proti chorobám z povolání a v neposlední řadě předvídání dalších neznámých a podceňovaných rizik. To všechno jsou rizika, která jsou už zmíněna e, ve sdělení Evropské komise o e, z roku 2017 bezpečnější a zdravější práce pro všechny modernizace legislativy a politik BOZP. Já se teď tedy zmíním blíže o aktivitách v roce 2016. Nejprve e, bych chtěla zmínit aktivitu, která byla naší agentuře delegována Evropským parlamentem a komisí. Šlo o pilotní projekt Bezpečnost a zdraví při práci starších pracovníků. To je nesmírně důležité, protože to bylo také základem e, diskuzí a příprav naší kampaně Zdravější pracoviště e, Healthy Workplace for All Ages, pro všechny věkové kategorie, která pokračuje i v roce 2017 a 2018. Cíle pilotního projektu byly eh, eh, informovat, eh, podporovat tvorbu politik, zlepšit situaci BOZP u starších pracovníků a také vyvození závěrů ohledně toho, co jsou dobré strategie, jaké jsou dobré praktiky, poskytovat příklady a dobrých strategií na firemní úrovni. Výsledky najdete na webové straně. je to zpráva o 29 zemích a můžete se tam dočíst, jaká je situace v 29 zemích, situace eh, ohledně stárnoucí pracovní síly. Eh, potom eh, tam máme případové studie o programech a strategiích, zejména se zaměřením na rehabilitaci, návrat do práce a potom celková analytická zpráva byla už přidána na webovou stránku. Myslím si, že je zajímavá pro nás všechny, ale samozřejmě především pro politiky. tato aktivita nyní eh, tady nyní probíhá evaluace ex post, která zjišťuje evropskou přidanou hodnotu. Eh, výsledkem je základ eh, pro kampaň Zdravější pracoviště v letech 2016 a 2017. Musím říci, že jedna z nejúspěšnějších kampaní to byla. Účastnili se i všechny členské státy, ale také Norsko, Švýcarsko, země západního Balkánu. A myslím si, že důležité je zdůraznit eh, význam prevence v průběhu celého pracovního života. To znamená, že se nesoustředíme pouze na starší pracovníky, na tuto skupinu, ale říkáme, že musíme začít s prevencí už když mladý člověk vstoupí na pracovní trh. To je důležité. Potom závěrečná eh, akce, která bude uzavírat tuto kampaň, se bude konat v listopadu v Bilbao. Dále jak víte, jsou zapotřebí spolehlivé a srovnatelné statistiky ohledně BOZP a také přehledy o nových a rodících se rizicích, což zaplňuje poměrně důležité informační mezery. Jde o průzkumy mínění ve firmách a tím získáváme vlastně přehled o situaci BOZP přímo na pracovištích. Publikovali jsme už druhou hloubkovou analýzu účasti pracovníků v společnostech a ta druhá se týká společné analýzy toho průzkumu, který provádíme společně s průzkumem eh, Eurostatu o eh, nehodách v práci a o pracovních podmínkách. Další analýzy probíhají, analýzy týkající se psychosociálních rizik a také e, praktik e, při provádění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na firemní úrovni. Potom na konci roku 2015, začátku 2016 jsme začali důležitý projekt o mikropodnicích a malých a středních podnicích. Jak víte, 93% podniků v Evropské unii jsou mikropodniky, proto jsme vydali zprávu o stavu věcí v roce 2016, ve které zjišťujeme situaci eh, BOZP, pokud jde o mikropodniky a eh, malé podniky. Tento projekt pokračuje a konečná zjištění a konečnou zprávu budeme mít na eh, konci roku 2017 nebo začátku roku 2018. Bude to kvalitativní analýza přístupů a chování v oblasti BOZP v mikropodnicích a malých podnicích. Také se budeme zabývat rolí prostředníků a budeme prezentovat úspěšné programy a strategie. Jak na úrovni národní, tak na úrovni sektorové. Potom online nástroj eh, hodnocení rizika, interaktivní nástroj. To je jeden z našich úspěchů. Je to pro malé a střední podniky. Je to nástroj, který je snadno přístupný, bez jakýchkoliv poplatků a i Evropská unie navrhuje, aby takovéto nástroje se značně rozšířily a vyzývá členské státy, aby jejich využívání začlenili do zákonného systému. Proto v letech 2016 a 17 se soustředujeme na propagaci a lepší šíření informací o tomto nástroji a o tom, jak vypadá. Na konci 2016 už bylo vydáno 218 takovýchto nástrojů, 20 eh, je stále ještě ve vývoji. Je to jako efekt sněhové koule. Čím dál více firm se účastní tohoto projektu. Teď se dostáváme k roku 2017. Tady bych chtěla upozornit na několik priorit, protože si myslím, že toto téma je pro vás nesmírně zajímavé. Jde o eh, prognózu nových a vznikajících rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v souvisejících s dopadem informačních technologií a e, umístění e, práce. Hovoříme tady o cloudech, o nových e, smluvních podmínkách, o tom, kdo je vlastně pracovník, zaměstnanec a tak dále. To bude dokončeno v roce 2018 a vydali jsme také ve spolupráci s komisí několik článků o budoucnosti práce. To si myslím, že je palčivé téma pro nás všechny, protože svět práce se nesmírně rychle mění. Další téma z roku 2017 se týká chorob z povolání. Tady máme tři projekty. Jeden se týká navracení do práce a rehabilitace, zotavování po rakovině, za druhé jsou to profesní choroby, způsobené biologickými činiteli na pracovišti a za třetí hodnocení metodiky pro identifikaci chorob z povolání prostřednictvím eh, revize současných systémů všechny tyto aktivity týkající se nebezpečných látek budou zase základem další kampaně Zdravé pracoviště v roce 2018 a 2019, která se bude zaměřovat na nebezpečné látky. Další téma, které si jistě uvědomujete, to je stále dlouhodobá nemocenská předčasné důhody, Eh, kardiovaskulární choroby. Eh, tím se zabýváme, už jsme začali eh, přehled o aktivitách, využíváme na to poměrně mnoho zdrojů a zabýváme se těmito tématy a chystáme analýzu těchto chorob, včetně jejich výskytu a identifikace nejefektivnějších způsobů, eh, jak proti nim bojovat a jak šířit povědomí. Eh, choroby eh, kosterní soustavy a svalstva. To je tedy středobodem našeho zájmu, protože naše správní rada se rozhodla v lednu, že to právě bude tématem kampaně Zdravé pracoviště v letech 2020 až 2021. Takže choroby kosterní soustavy a svalstva budou následovat po eh, nebezpečných látkách v kampani Zdravé pracoviště. Eh, takže ještě poslední věc. Jak víte, tak eh, pracujeme podle víceleté strategie 2014 až 2020, což znamená, že nyní probíhá eh, evaluace toho víceletého strategického programu a toho, zda a jak naplnil své cíle, ale zároveň v červnu začneme diskutovat eh, s naší správní radou o tom, eh, jaká bude strategie v době po roce 2020. Bylo plánováno 10 minut, mluvila jsem trochu déle, každopádně děkuji vám za pozornost. Děkuji vám za eh, veškeré tyto informace a poznatky. O revizi EU eh, e OŠA a Eurofound budeme diskutovat zítra ráno na výboru. Někteří lidé jsou ještě na cestách, někteří kolegové zatím se ještě nedostali do parlamentu, proto tady nejsou. Každopádně bylo to nesmírně zajímavé. Vy jste zmiňovala stárnoucí pracovní sílu a problémy, které s tím souvisejí. Bylo to nesmírně zajímavé. Jsou nějaké otázky, které byste chtěli paní ředitelce položit? Pan Becker, prosím. Já nemám žádnou otázku, ale chtěl bych pochválit to, co zde řekla paní Sedlaček, protože ve velmi krátkém čase udělala velmi dobrý obrázek o těch stěžejních tématech a souhlasím s tím, že bychom měli dosáhnout konstruktivní spolupráce. Doufám, že bude i nadále tak dobrá. Více asi nemohu v tomto krátkém čase říci. Moc krát vám děkuji. Mr. Hock. Pan Hock. E, dziękuję bardzo, pani předsedkyně. Dziękuję vám, pani předsedkyně. No, e, ja mi e, czci a je potěšením být zpravodajem, ale především bych chtěl poděkovat paní ředitelce Kristýně Sedláček za plodnou záslužnost, záslužnou a opravdu kvalitní spolupráci na eh, základě rozhodnutí eh, parlamentu a rady, eh, kde, která se ustanovila Evropská agentura pro bezpečnost práce. Chtěl bych navázat v tom smyslu, že je dobře také v souvislosti s těmi významy, o kterých jste také hovořila. Tady vlastně nejde jenom o bezpečnost eh, práce, ale vy jste se tady dotkla důležitých otázek, které jsou důležité pro celou Evropu a také pro zaměstnance. Hovořila jste o prevenci a ochraně mladých lidí, kteří vstupují do světa práce. Eh, to je hm, velice důležité protože eh, poněvadž v Evropě stárneme a jestliže tady nebude eh, jaksi přilákání, zná přilákat, eh, motivovat mladé lidi, tak mm, skutečně oni by se mohli brát se straně. Ale možná jste vlastně ještě také hovořila o tom aspektu návrat eh, do pracovního procesu eh, po eh, rehabilitaci. Takovýto lidé se často odesílají do důchodu nebo stávají se z nich invalidé, mají statut invalidů nebo jsou vlastně izolováni ve čtyřech stěnách. Ale jestliže je někdo, kdo má vážnou chorobu, ale poté je tedy poté absolvuje terapii, tak měla by mít k dispozici šance pro to, aby se tedy eh, vrátila takováto osoba zpátky do pracovního procesu. Neměli bychom je stigmatizovat, eh, neměli bychom je odrazovat. A je dobře, že to máte také ve svých výzvách. A ještě bych chtěl upozornit eh, takovou tu, toto vnímání a anticipování jiných hrozeb. Eh, de facto, jak si tady tato eh, citlivost, já nevím, tady máme, já nevím, eh, takovou jakousi citlivost onkologickou třeba tady to je něco podobného, jako anticipovat určité, řekněme, určité, určitý vývoj. To, to je dobrá iniciativa, plodná. Samozřejmě jako zpravodaj bych mohl mluvit ještě dlouho, ale já myslím, že eh, my o tom ještě budeme eh, diskutovat. Nicméně tedy chtěl bych eh, paní ředitelce ještě jednou, ještě jednou poděkovat také za ty, ty otázky a vlastně za takový ten holistický přístup k věci. Děkuji vám. Thank you, Mr. Bach. Děkuji, pan Bach. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat, děkuji vám a děkuji paní Sedláček. Omlouvám se, že jsem přijel pozdě, taky měl jsem potíže s příjezdem a také eh, pracuji ve více výborech. Pro mě z toho všeho vyplývá otázka, Eh, jak tedy do budoucna eh, BOZP, jak bude slučitelná tedy s novými eh, typy pracovních smluv. My už v poslední době jsme zjistili, že opravdu je poměrně těžké ve vztahu mezi velkými a malými podniky nechci zajistit ty též, tu též úroveň bezpečnosti. Či mě by eh, zajímalo, eh, jestli tedy jsou tady nějaké poznatky, co by se s tím dalo dělat a jak eh, třeba prevence, jak bychom toto mohli také anticipovat a promítnout to, promítnout to také třeba do našich legislativních systémů. Paní Harkin. Děkuji, paní předsedkyně. chtěl eh, bych eh, eh, skutečně vyslovit velké poděkování za tuto práci. Pokud se týče těch malých nebo ještě menší, nejmenší podniků, to je pro mě velice důležité. My jsme před pár, minu, před pár minutami hovořili o omezování administrativní zátěže. A někdy se stává, že parlament eh, jak jaksi mimochodem a s dobrým úmyslem naopak eh, k té zátěži eh, přidává. A a my, vy, vy vlastně máte nějaké, řekněme, online Eh, nástroje, kterými se daří odborovat administrativu. A také tady máme ještě ty eh, novinky, že a ITC, nová, nová rizika, nové doby práce. Já si myslím, že do toho bychom se měli více ponořit. A v této souvislosti eh, tak vidím, že se zabýváte eh, poruchami Eh, my jsme tedy očekávali, že v tomto smyslu obdržíme návrh od komise, ale bohužel zatím se to nestalo. Čili jsem ráda, že eh, tady nám poskytujete informace pro možná budoucí legislativu. Mám několik otázek. Eh, hovořili jste o panelu pro sociální práva. Mě by zajímalo, jakou práci v této konkrétní věci odvádíte nebo co máte v plánu nebo eh, myšlenka eh, synergií mezi jednotlivými agenturami. Opět, eh, jak to vidíte vy? Daří se, nedaří se? A za třetí, Eh, kampaň SEFA a eh, zdravé pracoviště. Tady jste skutečně eh, odvedla skvělou práci. Tady 29 příkladů hodí na sledování a k tedy šíření. Mě by zajímalo, jestli tedy ještě se dějí i další kroky, třeba ve smyslu, jak se analyzují tedy ty výsledky, jak se měří dopady. A možná ještě poslední, eh, to, co řekl pan Bach o nových eh, formách eh, třeba té kolaborativní ekonomice, na tom také pracujeme, tak mě zajímalo, plánujete zaměřit se také na jednotlivé problémy, které ovlivňují pracující v této oblasti, poněvadž ono se to rozvíjí strašně rychle. A my zde v parlamentu bychom byli rádi, eh, kdyby tady byly nějaké, nějaká doporučení eh, pro, dejme tomu, budoucí legislativu. Děkuji. Ano, děkuji. Takže teď dám slovo paní Sedláček. Děkuji za všechny tyto otázky. Začal bych poděkováním. Eh, děkuji za pozitivní hodnocení naší práce. K panu Hokovi. Pan Huch se zmínil, jak je důležité eh, zapojit mladé i starší pracovníky eh, v otázce eh, tedy těch programů návrat do práce. My tady máme země, které mají poměrně holistický přístup k řízení stárnoucího, stárnoucích pracujících a Eh, oni eh, tedy většinou bývají docela úspěšné eh, také v otázce participace jak mladých, tak starších na pracovním trhu. My jsme identifikovali zhruba čtyři skupiny zemí a první to jsou země, které opravdu mm, usilují o skutečně holistické systémy. Návrat do práce po rehabilitaci, to je velká tématika a také se snažíme, aby lidé pracovali déle. Čili toto je jenom jeden z mnoha závěrů, které se dají vyvojit, vyvodit z tohoto projektu. A teď přejdu do Němčiny, protože pan Bach se vlastně toto ptal nové formy pracovních smluv. Tady eh, tento měnící se svět práce, eh, vztahy mezi pracovníkem a zaměstnavatelem. Čili co to znamená? V projektu Foresight o ICT, a to se týká vlastně Eh, pracovních míst, které se velice eh, odlišují od toho tradičního pracovního místa, eh, tak tady mm, možná někdy konci roku v rámci tohoto projektu proběhne konference nebo seminář a v této souvislosti snad se nám podaří zapojit také politickou úroveň, například ministři práce. A to by de facto eh, mohlo se to týkat těch ministrů, kteří už iniciovali nějaké změny v legislativě. Eh, během jedné akce s předsedou eh, Junckerem před několika týdny tam jsme eh, měli příspěvky ministrů ze Švédska, Rakouska, Německa a některých dalších, kteří eh, už pracují na úpravě eh, legislativy situace. Já jako Rakušanka z Rakouska vím, že se už jedná o tom, jak definovat zaměstnání, kdo to je zaměstnanec, Eh, my tady třeba máme dneska cloud computing a my ke konci roku vás velice rádi pozveme eh, k diskusi o tom, eh, jak se to řeší na jednotlivých zemích a jak probíhá diskuse. Tady je třeba samozřejmě, samozřejmě je to třeba sledovat. A teď paní Harkin, zpět do angličtiny my každoročně vedeme debaty s partnerskými agenturami, jako je Eurofund, CDFOP a další, zejména tedy Eurofund. Zde každý rok podepisujeme dohodu mezi Eurofundem a EU OSHA kde se dohodneme na oblasti spolupráce. Například eh, během kampaně eh, Zdravé pracoviště eh, jsme také publikovali společně o stárnoucích zaměstnancích a tak dále, CDFOP. A mm, my se snažíme zabránit překrývání a důležité pro nás, abychom si dohodli programy, dohodli témata, a musím říct, že nám tady skutečně jde o to, aby tady nedocházelo k těm přesahům, eh, jak se to tady už zmínilo. Teď eh, tady byla otázka, jaký dopad má tato kampaň eh, Healthy Workplace na evropské a národní úrovni tady jde vlastně o e, vyhodnocení té předchozí kampaně a e, psychosociálních rizik. E, tady my už máme tady ten text. První čtení bylo velice pozitivní, ale my to tady to tež provádíme pro všechny ty kampaně zdravé pracoviště. Samozřejmě důležité je, aby na národní úrovni, aby ta národní síť pro BOZP eh, se k tomu přistupovala angažovaně, motivovaně, aby toto téma probírali na národní úrovni. Čili toto je jedno z našich doporučení. Jděte na tu národní úroveň, snažte se tam eh, participovat eh, co nejintenzivněji my získáváme čím dál tím větší počet firm a dalších partnerů, ale samozřejmě je prostor získat jich ještě víc pro spolupráce. Otázka sociálních práv. Musím říct, že jsem tomu moc neporozuměla. Ptala jste se eh, vlastně na, na lidi, kteří pracují v této eh, oblasti ano, já jsem četl vaši prezentaci a vy jste říkala, že v roce 17 eh, budou důležité iniciativy, eh, například rok eh, sociálních práv v Evropské unii a ně, některé tedy podporuje nebo podporuje vlastně ten význam práce EU OŠA a chtěli jste se tím zabývat. Čili můžete tomu říct něco konkrétnějšího? tak víte, že eh, BOZP to je eh, naše hlavní kompetence, je to současně základní právo. Znamená, pokud se týče toho projektu stárnoucí zaměstnancích, tak to je vlastně otázka, eh, která zasahuje do té sociální oblasti. Ale samozřejmě tedy eh, jádrem je pro nás eh, zdraví a bezpečnost, ale samozřejmě eh, je to také to sociální právo, že ano. Tak jsem odpověděla na vše. Já myslím, že jste odpověděla na všechny otázky. Samozřejmě mohou být i další, ale dnes už ne. Hlasovat budeme na téma OŠA a další. Vlastně ne, ještě o tom budeme nejdříve debatovat. E, e, OŠA, e, CDFOP a Eurofan a bude to zítra. Takže my vám děkujeme, že jste mezi nás zavítala, jste vždy vítána. Velice rádi debatujeme na toto téma. To je vlastně Eh, naše hlavní práce v tomto výboru. Tak doufáme, že se opět brzy uvidíme. Tím končím zasedání, ale zap- pamatujte, že zítra od 9. hodiny budeme hlasovat. Přijďte včas. Děkuji vám pro dnešek.